Děkuji, teď jsem obdržel ještě další žádost od pana Pospíšila, prosím pane předsedající já velmi podporuji tento návrh protože jsem přesvědčen že je třeba rozšiřovat informovanost o evropských hodnotách. z vlastní zkušenosti z české republiky vím že zvláště důraz na vzdělávání povědomí o evropské unii mezi mladými lidmi že to je mimořádně důležitá věc. mnoho mladých lidí zkrátka nemá informace o tom co přináší evropská unie a pak pod vlivem různých dezinformačních kampaní zkrátka do dobře nevnímají evropskou unii jako volné dobrovolné sdružení zemí které vyznávají hodnoty svobody demokracie a lidských práv a právě tuto část programu já subjektivně považuji za mimořádně důležitou. v rámci své činnosti jezdím po školách a musím říci že jsem leckdy velmi smutný když vidím neznalost některých mladých lidí o tom co evropská unie obnáší. takže vítám i navýšení peněz na tento program a považuji tento návrh za mimořádně důležitý a prospěšný. Díky, gra... Děkuji mnohokrát, pane kolego. Tím jsme uzavřeli proceduru Catch the Eye a teď dostane slovo jménem komise paní komisařka Jourová. Thank you Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Tato rozprava ukázala význam podpory práv a hodnot a především to, že je důležité podporovat tento budoucí program práva a hodnoty, který komise navrhuje. Je to důležité aktuální, zvláště ve chvíli, kdy slyšíme různé výklady výrazu rovnoprávnost či rovnost. Já musím přiznat, že si vybavuji jeden moment ve své historii jako komisařky odpovědné za základní práva. Když jsem nastoupila do komise, tak jsem slyšela neustále o tom, že je nutné podporovat rovnoprávnost. Já jsem polovinu života strávila v režimu, který vnucoval rovnost všem. Rovnost ve smyslu, Eh, kterou zmiňovala paní Šojdrová jako uniformitu. Eh, například na ulicích nebyli vidět lidé na vozíku. Žila jsem ve společnosti, kde jsem se nikdy nesetkala například venku s mentálně postiženými, protože i tito lidé byli eh, schováni za zdmi, aby nebyli na očích protože eh, nepředstavovali ty ideální socialistické občany. A právě proto jsem si musela sama pro sebe eh, osvětlit, že hovoříme o rovnosti před zákonem, o zásadě, že my všichni máme stejná práva, stejné povinnosti, ale také, že jsme povinni chránit slabé ve smyslu boje proti jakémukoliv druhu diskriminace. A současně považuji za velice důležité, abychom podporovali rozmanitost, pluralitu, dialog, aktivní občanství. Tím dialogem, jak víte, že odpovídám za genderovou rovnoprávnost, za tuto agendu, tak boji za ratifikaci Stambulské umluvy A právě v této souvislosti vidím, že ze strany církví se setkávám s odmítáním této umluvy. Já chci vyzvat církve k dialogu, abych vyslechla jejich argumenty. Já myslím, že naší povinností je naslech, vyslechnout názory druhých. A neslyším o tom, že by někdo chtěl využít tento program proto, aby finanční prostředky využil k tomu, že někoho umlčí. Samozřejmě i svoboda projevu má určité limity. Můžete tvrdit, že některé umlčujeme pokud někdo volá po násilí a zabíjení, tak eh, tam eh, by měl být umlčen, zvláště když se takové zprávy eh, šíří na sociálních médiích. Právě proto a nutíme internetové společnosti, aby nenávistné projevy, které mají potenciál šířit násilí, aby byly vymazány z internetu já přeci nebudu hájit svobodu projevu těch, kteří chtějí zabíjet. E, a tam se začalo relativizovat. Právě proto je potřeba podporovat občanskou společnost a dialog. A myslím, že i lidé by e, sami měli vědět, co je ještě v pořádku a co už tolerováno být nemá. To je samozřejmě otázka nejenom pro politiky, nýbrž pro občany, proto potřebujeme aktivní občany. Proto podporuji tento program, který myslím, že bude využíván jako program inteligentního financování, který bude podporovat rozumné kvalitní projekty, které pomohou navýšit toleranci a vzájemné porozumění, eh, rozmanitost, pluralitu, dialog a podobně. A bohužel eh, budeme muset hledat i eh, jiné cesty, jak pomoci společnosti, aby vzkvétala a demokracie, aby se rozvíjela jako dialog lidí. Já jsem zmínila oblast internetu a výpočetní techniky. Internet je fantastický pro rozvoj demokracie a dialogu. Já budu vždycky podporovat technologie eh, pro dobro společnosti, ale jak všichni víme, je to také oblast, která se zneužívá která je zneužívána pro šíření nenávisti, netolerance, pro útoky. Eh, na konci ledna dostanu zprávu od IT společností, které mě informují, eh, vytváří takzvanou mapu nenávisti v EU. Je to seznam, je to eh, takový seznam obvyklých podezřelých menšiny. Ano, také církve, nábožensky založení lidé, kteří otevřeně eh, prezentují své názory, včetně křesťanů. Jsou tam gejové, lesby, novináři, politici, v některých státech také soudci. A myslím, že právě to je také jedním z důvodů, proč musíme každý den uvažovat o nech jako Joe Cox, Pavel Adamovič, eh, Dafne Caruana Galicia, Jan Buciek. A kolik dalších bude následovat eh, v seznamu obětí nenávisti. Pokud tento trend nezastavíme, bude se šířit dál. Jak se postavit této nové situaci? Hovořili jsme o financování. Já jsem přesvědčena, že pokud se nám podaří podpořit myšlenku digitální daně, měli bychom část takto získaných prostředků využít na osvětu, nikoli propagandu, ale osvětu, vzdělávání, objektivní informování o historii, pro práci s mladou generací, aby dokázala uplatňovat kritické myšlení, pracovat s informacemi a jsem přesvědčena, že pokud na jedné straně podporujeme technologie, musíme jejich výhody také využívat a nabídnout vlastní zdroje EU, což může být právě digitální daň, abychom rozvíjeli hodnoty, o kterých hovoříme. Myslím, že právě to je cesta ku předu, tak jako tak. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát. Teď má slovo paní zpravodajka, paní Valero, na dvě minuty. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Začala bych poděkováním. Poděkovala bych všem těm, kteří se v diskusi vyjádřili a poukázali na to, že toto je důležitý program. Ráda bych poděkovala také komisi za dobrou spolupráci. Spolupráce během jednání o tomto programu byla skvělá. Obdrželi jsme dobrou technickou pomoc a nacházeli jsme problémy, eh, řešení pro problémy, které jsme nastínili. Dovolte mi říci několik myšlenek. Je dobře, že paní komisařka říká, že potřebují dost peněz, ale eh, ve finále říkáte také, že s menšími prostředky můžete dosáhnout více. Já si myslím, že je potřeba, aby tento program byl vybaven adekvátními prostředky. Nemůžeme udělat více, pokud, pokud stávající programy dostanou méně peněz. Potřebujeme přece také víc peněz na nové programy, na nové oblasti činnosti. Tady se to všechno navazuje na ten článek 2 a proto se vlastně zde snažíme v jednom programu dělat co nejvíce. A to bude možné jenom tehdy, pokud budeme mít adekvátní objem prostředků. Podle nás je nutné, abychom vyslali silný signál v tom smyslu, že chceme další prostředky, ale že jimi budeme financovat a podporovat další oblasti. Ještě jedna věc k penězům. Říká se, že by šlo peníze vzít odinut, třeba ze sociálního fondu a odtamtud a odinut, ale u otázek, jako jsou hodnoty, práva a sociální otázky, je často velice složité říci prostě jednoznačně, odkud ty peníze přijdou. Pokud by to byl Evropský obraný fond, tak to není, tak, tak by nebyl problém vzít 13 milionů euro. Ale v tomto případě jde vlastně také o vnitřní bezpečnost Evropy, proto je to tak důležité. My ty peníze, ty prostředky potřebujeme pro stávající programy, ale také pro nové programy. To je naprosto jasné. Doufáme, že i nadále budeme dobře spolupracovat. Teď nás čekají třístraná jednání a řekla bych, že si všichni přejeme, abychom neměli žádné problémy se shodnout. Například eh, v otázce organizací, které potřebují peníze, tam problémy nebudou, ale pak tam je několik palčivějších otázek. Nicméně věřím, že se nám podaří to kvalitně probrat. Kolegové, to je paní zpravodajka, takže prosím. Ano, prosím. Pane kolego, toto byla paní zpravodajka. Není moc slušné jí brát slovo. Tak bych to tedy aspoň viděl já. Děkuji vám za pochopení. Tím je diskuse uzavřena, hlasovat se bude zítra. A teď mám ještě několik oznámení. Za prvé, co se týká změny eh, frakce, pan Mike Hookem se přesouvá z EFDD do nezařazených s účinkem od 17. ledna 2019. Za další, od eh, frakce SAD jsme dostali žádosti ohledně nominací do výboru a delegací. Jména budou uvedena v zápisu aktuálního zasedání, pokud nebudou podány námitky do přijetí zápisu, budou tyto změny považovány za přijaté. Teď nás na pořadu jednání čeká bod paní kolegyně Harms, program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě. Slovo má paní zpravodajka Rebeka Harms na pět minut. Vážený pane předsedající, eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, stínové zpravodajky a zpravodajové, paní komisařko, Ráda bych pro případ, eh, že by v Litvě zajímalo lidi, Eh, to, co se tady projednává, pozdravila občany eh, Litvy, zejména eh, z obce Vyšeginas. Když jsem navštívila Litvu, Vyšeginas a atomovou elektrárnu Ignalina, v posledních 15 letech opakovaně, tak mi bylo zřejmé, jak e, těžké tohle bylo e, rozhodnutí odstavit, e, nebo to doporučení na odstavení Evropské unie přijmout tedy v rámci Litvy. Ale také chci říci, že dodnes toto rozhodnutí eh, považuji za eh, výslovně správné a oprávnění, ne, protože eh, ty reaktory RBMK a grafitové reaktory sovětské výroby byly tak technicky nedostatečné, že nešlo jinak, než je odstavit. Tak jak správně bylo to rozhodnutí, tak eh, eh, to předčasné odstavení eh, pod tlakem z Bruselu zahájené bylo spojeno s závazkem Evropské unie nenechat náklady na té malé zemi na Litvě aby tyhle největší eh, reaktory RBMK, které kdy byly postaveny eh, pod tlakem eh, z Moskvy, na obsaženém teritoriu v Litvě. Dnes hovoříme o důvěryhodnosti, o spolehlivosti s libu Evropské unie nést náklady na Eh, uzavření té elektrárny a já jsem eh, ráda, eh, že parlament souhlasil s tím, abychom tu původně plánovanou částku v nadcházejících sedmi letech nenechali na úrovni tak navržené, ale abychom ji zvýšili na 780 milionů. Díky Tomuto financování má být eh, zajištěno, aby eh, v roce 2026 a nebo 2027 eh, byl blok A a blok B obou reaktorů, aby, aby byla zahájena jejich destrukce jejich rozebírání. Také eh, je důležité, aby ten poměr mezi vlastní účastí Litvy a účastí Evropské unie aby to eh, eh, se trvalo na té stávající úrovni. To řízení rozebírání v Ignalině a já jsem pravidelně navštěvovala toto zařízení. To myslím, že to vedení je velice dobrých rukou. Je to eh, předpoklad eh, k eh, odpovědnému řízení spo, rizik spojenými s tou odstávkou a já si myslím, že proto je také třeba odpovědné přistupovat k financování tohoto celého Litva se v mezičase v referendu vyslovila zcela k mm, nevyužívání jaderné energie. To nám také musí být jasné a myslím si, eh, že to musíme nejenom uznávat, ale eh, myslím si, eh, že také to rozhodnutí, které dnes přijímáme k Ignalíně a její odstávce, musí vést k angažmá v Mm, eh, k eh, výstavbě jaderné elektrárny eh, v Bělorusku na dohled od Vilniusu prakticky. Takže ta elektrárna už je prakticky hotová. Evropské zátěžové zkoušky provedené v Ostrevicu v této nové elektrárně poukázaly na rizika, o kterých jsme nevěděli nebo nevíme u nich, jak je dostala pod kontrolu. Dodatečné vybavení u takovéhoto zařízení které eh, nedostatečně eh, eh, je vybavené vůči riziku zemětřesení v tomto regionu, mm, tak do vybavení je nemožné. Takže spolehlivost při financování toho mm, vyřazení z provozu, to si myslím, že je velice důležité. Je to také pro obranu bezpečnostních zájmů Um, pokud jde o atomová rizika mezi Běloruskem a Litvou. Děkuji za pozornost. Hola. Děkuji. Teď dostává jménem komise slovo paní komisařka Jourová, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji paní zpravodajce za úvodní vystoupení a také výboru ITRE za, svou, za jeho zprávu, která byla přijata 21. listopadu. Komise je vděčná za dnešní rozpravu a vítá hlasování eh, k delší právě o vyřazování z provozu. Řeknu několik eh, věcí k nejdůležitějším bodům. Bezpečnost evropských občanů má pro nás ten největší význam. A Právě vystoupení poslanců ukazuje, že i pro vás je bezpečnost občanů hlavní prioritou. Ukazuje na největší možné standardy v oblasti transparentnosti, e, přístupu k rizikům a okamžitého vyřazení z provozu a zároveň snahy nepřenášet finanční zátěž na budoucí generace. Projekt Ignalina přispívá výraznému snížení radiologie radiologického rizika pro veřejnost, tak jak se vyhořelé palivo převáží do eh, mimo re, eh, reaktor do bezpečného skladovacího zařízení byl dosažen výborný pokrok eh, v odstavování a demontáži a likvidaci radioaktivního odpadu, což by nebylo možné bez dlouhodobé finanční podpory EU, která začala již v roce 2001 a v předstupní fázi eh, v Litvě tedy. V té době Evropská unie žádala, aby Litva eh, uzavřela svoji jedinou jadernou elektrárnu, která byla větší verzí černobylského modelu a také se zavázala ke zmírnění finančních dopadů. Financování vyřazení Ignaliny z provozu je záležitostí solidarity s Litvou a komise právě princip solidarity zdůrazňuje. Do roku 2020 celkově komise poskytne téměř 1,9 miliardy eur ve finanční pomoci a návrh komise předpokládá eh, pokračování odpovídající podpory do budoucna. Na základě plánu vyřazení Ignaliny z provozu komise by eh, eh, připravila systém pro demontáž klíčových prvků reaktoru v souladu s doporučeními účetního dvora stanoví maximální výši spolufinancování EU, která odstraní nejistoty a zvýší stotožnění se s projektem ze strany příjemce. Toto je bezprecedentně rozsáhlý projekt. Bude si žádat zapojení eh, nejkvalitnějších odborů odborníků a to také odráží vysoká priorita financování těchto aktivit, eh, eh, které přinesou relevantní zkušenosti a know-how, které mohou pak pomoci dalším evropským projektům a přispějí zvýšení bezpečnosti v EU. A právě sdílení znalostí a prokazování solidarity. E, to jsou oblasti, kde EU nabízí největší přidanou hodnotu svým občanům. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. Teď začneme řečníky jménem frakcí, jménem EPP. Má slovo kolega Langen na minutu 30, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Hodně jsme bojovali o ty finance, nakonec jsme se eh, shodli 61 hlasy ku dvěma v eh, našem výboru, ale Litva tu pomoc potřebuje, to je naprosto jasné. Musela se zavázat v rámci přístupových vyjednávání, že obě ty elektrárny odstaví. Paní komisařka právě řekla, že 1,9 miliard už bylo vydáno, teď jde o dalších 780 milionů a ta financovací mezera, zejména co se týká eh, toho paliva, byla vyčíslena účetním dvorem na zhruba 1,6 miliardy. Celkem je to projekt za 5 až 6 miliard euro, který musí EU zaplatit. My jsme se shodli, že Litvě chceme pomoci. Samozřejmě za hospodářsky přijatelných okolností, ale musím, eh, paní komisařko, trošičku popíchnout komisi, protože komise navrhla 552 milionů euro. Litva žádala 780 milionů euro. My jsme se nakonec shodli na té cifře z Litvy, protože komise nebyla schopná nám náležitě vyčíslit skutečné náklady. A e, u tohoto ještě chvilku zůstanu, protože ve finále jsme se s komisařem Ettingerem, litevským ministrem pro energetiku, paní spravodajkou a dalšími dohodli na tom, že Až do hlasování v parlamentu má být vypracováván kompromis, ale ten zatím hotov není. A proto e, sice budeme o té zprávě hlasovat, ale ty otevřené otázky zůstanou. Děkuji vám, pane kolego. Teď jménem SAD má slovo pan Korumbašev na minutu. Děkuji, e, pane e, předsedající Zdá se, že eh, eh, v našem návrhu eh, to financování má být místo 80%, 86%. Já bych rád vyjádřil vděk jak hlavní zpravodajce paní Harms, tak panu Vernelu Langemovi protože eh, jsme eh, se velice dobře eh, shodli jak v té věci Litvy, tak v té věci bulharská a slovenská společného výzkumného střediska Evropské unie. Rád bych zdůraznil, že ten návrh na společné výzkumné středisko, které má šířit poznatky o vyřazování jaderných elektráren z provozu, je velice podstatný. A mm, také chci e, zdůraznit, jak e, společensky náročné tohle je e, ve společnosti v Litvě, Slovensku i Bulharsku. My Bychom rádi požádali, aby komise zvážila těch 780 milionů eur. Jsou jiné věci, které, u kterých nelze dělat kompromisy. Děkuji. Vidím celkem čtyři žádosti o slovo litevských kolegů jménem ECR. Má slovo pan Tomaševský na minutu a půl. Děkuji, e, pane e, předsedající. Dnes e, se tady bavíme o nařízení rady, k, eh, o programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení. Tohle je velice důležité pro eh, Litvu, pokud chceme zachovat ty vysoké eh, bezpečnostní standardy. Vyřazení toho zařízení je velice důležité kvůli jedné bezpečnosti, zejména vzhledem k technickým charakteristikám reaktorů. Jedná se o dva a reaktory stejného sovětského typu jako v Černobylu ten eh, program už se blíží svému eh, vyvrcholení. Hovoříme tady teď o rozebírání toho eh, grafitového játra, ale to je velice podstatná věc. Pokud nezajistíme adekvátní zdroje, tak ukončíme ten proces demontáže a to zvýší celkové náklady a ohrodí to jadernou bezpečnost v Evropské unii. My v Litvě bychom nebo Litva by nemohla eh, schopná eh, eh, tohle, by nebyla schopná tohle celé zaplatit a ty dodatečné náklady také ne. A to, také to byl největší zaměstnavatel a tam nezaměstnanost v regionu je teď nejvyšší v celé zemi. To je samozřejmě zátěží pro místní rozpočty evropský Evropské společenství se eh, eh, zavázalo eh, k podpoře Litvy při odstavce a proto je třeba to extra financovat. Děkuji a teď jménem Zelených má slovo kolega Rope na dvě minuty. Ačiū gerbiamas pirmininkė, komisarė, gerbiami kolego. Děkuji. Žena paní komisařko, vážení kolegové, chci ještě jednou vyjádřit poděkování kolegyni Rebece Harms ze Zelených jsem velmi rád, že zpráva věnovaná elektrárně Ignalina byla přidělena právě jí, protože kolegyně Harms patří k největším expertům v parlamentu eh, v oblasti jaderné energie. Jsme také rádi, že nebyl podpořen návrh komise, protože právě vyřazování jaderných elektráren z provozu eh, by eh, tímto, tím způsobem, jak navrhuje komise, by znamenalo, že by Litva musela přispět více. Teď přispívá 14% a to už je tak velké břemeno pro naši zemi. A jsem také rád, že výbor ITRE podpořil vyčlenění 200 milionů navíc, než co navrhovala komise ve svém dokumentu týkajícím se vyřazování jaderných elektráren z provozu. Ehm, toto financování musí být založeno na zhodnocení ze strany mezinárodních expertů. Pokud jde o vyřazování elektrán z provozu, Litva musí řešit regionální, sociální a demografické problémy. Já jsem působil jako starosta ehm, regionu Ignalina po dlouhou dobu a jsem proto rád, že je tam v dokumentu zmíněn problém nezaměstnanosti, který je nutné řešit, problém příjmů v dané oblasti, veřejných služeb, služeb v regionu, to jsou, ty jsou také velmi problematické a také bych rád poukázal vaši pozornost na skutečnost, že hlasování, které proběhne zítra, je signálem eh, důvěry, kterou občané mají eh, v nás, v Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Teď má slovo kolega Guoga na minutu 30. Děkuji a děkuji mnohokrát také zpravodajce za výborně odvedenou práci. Děkuji za práci celého týmu zpravodajů. Ehm, ehm, I chvalím rozhodnutí navýšit finanční prostředky, ačkoliv komise se to snaží opět snížit ehm, v tomto směru jsme také eh, víme, že právě v Litvě se Evropská unie těší největší podpoře ze všech států skoro. Eh, a eh, když hovoříme o tomto reaktoru, ten ošklivý reaktor, který je stejného typu jako v Černobylu, kde to vybuchlo, by měl být uzavřen a odstaven co nejdříve. Pomožme tedy co nejdříve. Doufáme, že komise pomůže pokroku, protože to je to, co od nás lidé čekají a samozřejmě budou eh, se potýkat s hospodářskými obtížemi a ta eh, země už financuje to, co si vůbec může dovolit, těch 14%, ale já očekávám, že komise to podpoří víc. Eh, přeji tedy hodně úspěchu a prosím, podpořte nás. Děkuji a zdravíme vás. A teď má slovo kolega Balčitis na minutu, prosím. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Děkuji vám mnohokrát. Nyní bych rád řekl, že chci poděkovat zpravodajce Rebece Harms a to velice srdečně a také naší politické straně, respektive jejím stínovému zpravodaji Petru Kurumbašovovi. Děkuji také eh, ostatním eh, kolegům eh, z jiných frakcí, kteří podporili Litvu v tom obtížném úkolu při odstavování té jedné elektrárny a chtějí se postarat o to, aby Evropská unie dodržela své finanční závazky. On to ale není výzva jenom pro Litvo, je to zátěž pro celou Evropskou unii, kterou musíme nést, protože odpovídáme za bezpečnost našich lidí a za bezpečnost bezpečné vyřazení z provozu eh, celé té elektrárny. ten, eh, byly přijaty určité závazky v rámci protokolu 4 eh, v referendu a proto, eh, když se teď Evropská komise rozhodla omezit to financování, nebo kdyby se rozhodla omezit financování, tak by šla proti svým vlastním závazkům. Jsem velice rád, že parlament podpořil navýšení toho financování vyřazení z provozu i jedné z největších jaderných elektráren na světě. Děkuji, teď má slovo kolega Uručev na minutu 30. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, milí kolegové, já vítám to nařízení a ty dobré pozměňovací návrhy předložené paní Harms. Jejich cílem je Eh, trvalá podpora Evropské unie eh, pro eh, vyřazení Ignalíny z provozu. 780 milionů navrhovaných pro příští období jsou adekvátní peníze na tento program. Přihlížejí k expertním názorům a také přicházejí v realistických lhůtách a mm, nesmíme umožnit zastavení činnosti v eh, tomto eh, složitém eh, postupu dekontaminace a demontáže. Musíme zabránit radiologickému nebezpečí. Nezdílím názor, že vyšší spolufinancování ze strany členského státu by vedlo k efektivnějšímu využití těch prostředků. Já podporuji zachování toho eh, stávajícího poměru, a sice 86 eh, eh, ku 14 Jakékoliv navýšení spolufinancování by bylo zásadní finanční zátěží té země, bylo by to nefér vůči jejím obyvatelům a poškodilo by to pověst Evropské unie a, a, a jejich závazku vůči Litvě. Děkujeme vám, kolego. Teď má slovo kolegyně Gresle na minutu. Schön. Děkuji. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, všechny ty tři elektrárny navštívil a seznámil se eh, tedy s tou demontáží. Já jsem byla v Ignalině sama dvakrát. Já chápu, že kolegové z postižených zemí mají velký zájem na peníze na tu demontáž a komisař se k tomu eh, postavila jedno, eh, jedno eh, duše a výbor pro průmysl to také udělal jednoduše. Já si myslím, že to není dobré. Existují alternativní studie pro alternativy po vynětí palivových článků tohle eh, vyhrály eh, eh, dva mezinárodní podniky v roce 2010 pod tlakem litevských úřadů. Tohle bylo zrušeno a interní práce na e NPP to bylo tedy to přiděleno a tím to byl konec. Z Ignalíny budou stovky let jaderná Eh, jaderná eh, elektrárna, ta tam bude, eh, není třeba tam dělat zelenou louku, která je nakonec k ničemu, k nikomu. Děkuji. Teď zahajujeme proceduru Catch the Eye. Máme dvě žádosti, vyhovíme oběma. Začneme panem Pospíšilem, prosím. Děkuji pěkně, pane předsedající já jsem celou kauzu prostudoval a já jsem přesvědčený že ty požadavky litvy jsou oprávněné a že bychom hlavně měli zachovat ten poměr financování to znamená fourteen ze strany litvy. pokud bychom tento poměr měnili jsem přesvědčený že to může vyvolat v daném regionu ale i v celé zemi negativní obraz evropské unie a to opravdu si nemůžeme dovolit. sám vnímám jak v některých postkomunistických státech v poslední době je evropská unie vnímána relativně negativně a ten politický rozměr celé kauzy je podle mého názoru důležitější než to jestli dáme o two hundred milionů více či méně. takže moc prosím při konečném rozhodování vnímejme to aby v litvě dál bylo vnímáno že evropská unie stojí za svými závazky ve věci ignaliny a že nemění pravidla za chodu při odstraňování této elektrárny. děkuji. děkujeme. teď má slovo kolega na minutu. Děkuji, pane předsedající je velice důležité, aby jaderná elektrárna Ignalina byla vyřazena z provozu. Jsou to staré e, reaktory černobylského typu a ve Slovensku se to také e, stalo a podobný e, přístup se děje i v Kozloduji v Bulharsku. A, já vím, že uložení toho jaderného materiálu proběhne v Bulharsku, ale ten radioaktivní materiál, to nemůžu říct. Eh. Eh, ten je eh, původem z Litvy. Ten materiál, kde bude ve Skopě, v Kosově, to, na to potřebuje odpověď, protože to je velice důležité. Je důležité vědět, kam půjde ten reaktivní odpad. Takže paní Harms, Tohle je nebezpečné eh, s tím, co se děje v Turecku. Eh, v Nakoju to je také velmi nebezpečná elektrárna. Najednou eh, to nemůže být o leta a později, kdy Evropská unie bude muset zaplatit i vyřazení této jedné elektrárny z provozu v Koju. Děkujeme a teď jménem komise má slovo paní komisařka Jourová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za cené komentáře. Od roku 2001 Evropská unie konzistentně přispívá v rámci podpory pro odstavení z provozu elektrárny Ignalia. Evropská unie je odhodlana dostat svých závazků vůči Litvě tak, jak je to uvedeno ve smlouvě o přistoupení. Ten plán odstavení z provozu byl stanoven Litvou a byl odsouhlasen komisí naplánoval činnosti až do roku 2038, kdy veškeré instalace budou odstraněny, odstraněny a radioaktivní odpad bude buď bezpečně uložen nebo zničen. Na základě tohoto harmonogramu návrh komise pokrývá veškeré potřeby klíčových rozborných projektů, které mají začít do roku 2027. Co se týká vašich žádostí o navýšení rozpočtu nemohu nic slíbit, protože není v mé moci tak učinit, ale budu kolegy informovat o závěrech z této debaty. Na závěr bych chtěla poděkovat parlamentu za skvělé závazky co do eh, postupu balíčku víceletého finančního rámce, jak jen to bude možné. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. Teď má slovo paní zpravodajka Rebecca Harms, aby mohla zareagovat. Prosím. Děkuji. Možná eh, jednu větu pro paní Gresle. Jisté eh, jaksi propojení, eh, připojení jaderných elektráren může být takovou cestičkou k té zelené louce, jak jste říkali. Já bych nás od toho zrazovala, protože rychlé rychlé rozebrání jaderných elektráren může sice v Německu znamenat zelenou louku, ale v jiných zemích to může znamenat pouze odkládání věci ad acta. Řekla bych, že v Litvě máme dobré důvody, abychom tu elektrárnu rozmontovávali. Ráda bych paní komisařce na cestu ještě vzkázala to, že to je tak, jak říkal pan Langen. Jinými slovy, e, nějaká zásadní změna strategie, co se týká financování, aktuální debatě eh, ze strany komise, že to zaznělo a pro mne se to ukázalo velice jasně v na, při návštěvách v Litvě, že toto téma je otázkou také spolehlivosti a důvěryhodnosti, důvěry respektive mezi Litvou a Evropskou komisí. A proto apeluji nejen na vás, ale také na radu, protože ve finále to nebude pouze komise, bude to také rada, kdo potvrdí tu spolehlivost Evropské unie vůči Litvě. Děkuji vám za pozornost a děkuji ještě jednou všem stínovým zpravodajům. Děkujeme moc krát. Tím jsme vyčerpali dnešní debaty, hlasovat se bude zítra. Chtěl bych vás, kolegové, informovat, že zasedání bude pokračovat zítra 17.1.2019 od 9 do 14 a od 15 do 17. Návrh pořadu jednání je k dispozici na webových stránkách parlamentu. Odročuji zasedání. Dobrou noc.